Chtěla bych mezi námi přivítat paní komisařku Bult v našem výboru, aby nás obeznámila s výsledky 72. zasedání eh, výboru pro ochranu námořního prostředí která proběhla v Londýně od 9. do 13. Londýna. Velice rádi si tedy eh, vyslechneme váš náhled na nedávno přijatou strategii agentury IMO o snižování emisí skleníkových plynů a také plnění dlouhodobých eh, cílů a závazků na základě pařížské dohody. Bylo by užitečné eh, vidět, jak Evropská unie může podpořit to úsilí IMO v jejich snaze přispět eh, nebo ne, v té technické práci a přijmout tuto původní strategii. Také je to důležité pro naši práci. Zabýváme se také eh, tématem budoucí implementace eh, limitů síry a Zabýváme se také eh, situací s znečištěním eh, a s odpadem v mořských vodách. Předtím, než předám slovo paní komisařce, ještě bych chtěla poděkovat za výtečnou spolupráci při organizaci této úspěšné společné mise výboru Envy do Londýna. Takže paní komisařko, máte slovo. Já vám děkuji za příležitost eh, vás navštívit, děkuji paní eh, předsedkyni Valian, děkuji eh, místo předsedům, máme tu jednoho a samozřejmě všem poslancům Evropského parlamentu v tomto výboru. Těším mne, že jsem tu již po druhé ve vašem výboru a velice mne těší, že vás mohu nyní obeznámit s tím, co mnozí považují za eh, významný milník, tato dohoda eh, Mezinárodní námořní organizace. My víme, že jak letectví, tak loďařství na mezinárodní úrovni také od nich se očekává, že pomohou snižovat dosažení těch cílů a závazků z vyplývající z pařížské dohody. Já už jsem se o to snažila několik let a je to čím dál naléhavější právě ve vztahu s tím, jak se navyšují emise. Toto 72. Eh, setkání výboru pro námořní prostředí zorganizované Mezinárodní námořní organizaci s cílem snižovat skleníkové plyny pocházející z loděřství. Takže s čím se tady použ- počítá snížit emise skleníkových plynů, navýšit cíle o 15 do roku 2050 a to e, vlastně, aby došlo k snížení ve srovnání s rokem 2005. Je to možné, ale je třeba tedy ještě na tom hodně zapracovat. Já doufám, že technologie v nadcházejících letech se podstatně vylepší, takže se můžeme opravdu těšit na tuto nulovou vizi, tedy e, nulové znečištění do z dopravy do roku 2050. A nyní zpět k IMO. E, toto e, je vůbec poprvé, kdy se globálně e, průmysl dohodl na společných cílech IMO a loděřství tedy si mm, zaslouží tedy ocenění tady to, za to stanovení těch bezprecedentních cílů a doufáme, že i ICAO i v oblasti letectví je bude následovat. Myslím si také, že se všichni zhodneme na tom, že tato eh, dohoda rozhodně nebyla jednoduše eh, dosažitelná. Evropská unie tady hrála klíčovou roli. A vy z vás, kteří jste se zúčastnili toho MEPC 72, tak víte, že to bylo opravdu náročné dostat se do toho bodu, kde jsme nyní. Mnohé země od samotného počátku byly takové neochotné se dohodnout jakémukoliv kvantifikovatelnému cíli pro snížení emisí a trvalo to vel, dlouhou dobu velké úsilí mimo zasedací sál, abychom získali tedy většinu členů IMO. A Evropská unie, její členské státy v tomto tedy sehrály významnou roli. Evropská komise řídila tuto koordinační funkci EU a těší mě, že jsme měli podporu členských států od samotného počátku tohoto setkání e- MEPC. Byli jsme rázní a neústupní v těchto e, diskuzích a musím říci, že opravdu všechny členské státy uh, takto e, působili, byl jasný jejich závazek, jak si přáli dosáhnout výsledku, přesvědčit ty ostatní e, země, aby přijali tuto strategii. A opravdu, jakožto komisařka za EU, jsem byla hrdá na to, že jsme byli schopni stát e, společně bok po boku v tak důležité tématice. Ale také chci poděkovat vám kolegům, vašim kolegům, eh, Feriovi, Gutlandovi, Eichhoutovi, Šujcovi, kteří byli v Londýně a nahráli tam velice důležitou roli. Podařilo se eh, právě přesvědčovat partnery z IMO, včetně zástupců také průmyslu a nevládních organizací. Komise také um, působila diplomaticky, snažila se dosáhnout toho výsledku, zajistit nezbytnou ne, koalice, přesvědčovat mezinárodní partnery, což bylo naprosto zásadní pro vytvoření té správné hybné uh, síly a dosáhnout tedy požadovaného výsledku. V neposlední řadě uh, další iniciativy, jako deklarace Tony de Bruna, uh, nás v tomto podpořili a ještě bych chtěla říci, že ta strategie IMO je takovým povzbuzujícím prvním krokem na cestě k dekarbonizaci. Panuje téměř obecná zhoda ohledně toho, že tato eh, dohoda IMO je solidním základem pro celý sektor Máme tu tedy eh, stanovené cíle, kterými se eh, loďařské odvětví zavazuje. Eh, máme tu tedy i ty teplotní cíle, které mohou být průběžně revidovány. No a to je opravdu příhodné v době, kdy tu vnímáme, že ty výpočty, které jsme měli v minulosti, nebyly zase bohužel až tak úplně přesné, bohužel jak si směřovaly špatným směrem, takže bohužel můžeme eh, čelit ještě větším hrozbám ohledně změn teplot. Proto musíme opravdu všem pomáhat navyšovat jejich ambice a dosahovat jich. A doufáme, že IMO a tato dohoda pro ně bude také inspirací. A proč je to tak důležité? protože tu máme konečně řádné pokyny pro průmysl. Ty kvantifikovatelné cíle v rámci strategie může odvětví využívat, aby začalo tu cestu správným směrem, aby využívali průmysl, nové technologie, um, nízkouhlíková paliva, alternativní paliva. Nyní tu tedy máme jasné sdělení, že když se bude investovat do řádných opatření, nástrojů, zelených lodí, do výzkumu, rozvoje nízkouhlíkových a nulově uhlíkových paliv, že to je ta správná cesta. No a nyní i loděři v Evropě tedy jasně podpořují tuto strategii a jsou s námi bok po boku no, vlastně od samotného počátku. A postupně tedy, jak přesvědčujeme ostatní aktéry, tak eh, jim můžeme říkat, že to bude pro všechny přínosné. A tato strategie nabízí eh, komplexní seznam těch eh, mm, vlastně opatření střednědobých, dlouhodobých pro snižování emisí, proto aby se tedy dosáhlo splnění těch cílů. Strategie nám také potvrzuje, že ta opatření, která se budou uplatňovat pro lodě, nebudou diskriminativní. I to přesto, že existují různé formy odpovědnosti, různé kategorie, různé principy. Ta strategie prokazuje, že povinná opatření se budou uplatňovat na lodě nezávisle na jejich vlajce, zemi vlajky. Byly tu určité obavy, z čehož vyvozujeme, že musíme zhodnotit i možné dopady snižování těchto emisí na jednotlivé státy. Ohledně se musíme věnovat retenci eh, zemím, eh, málo ostrovním zemím a méně eh, rozvinutým zemím, eh, ty spadají tedy do těch eh, zemí LDC méně rozvinutých. Máme tu také opatření na podporu budování kapacit, technická spolupráce, výzkum a rozvoj. A strategie také uznává roli financování Eh, na pomoci té IMO, vytváření těch korporativních eh, technologických center. Ta se využívají právě pro ty projekty budování kapacit a to bylo velice eh, uvítané a my vidíme, že opravdu plní svoji funkci. A ta, to úroveň ambicí může být ještě posílena. Strategie také má mechanismy, které nám uh, mají pomoci provést revizi této strategie, aby eh, mohla být provedena do roku 2030. Máme tedy i dostupná data, eh, nebo v nadcházejících letech budeme mít dostupná data a z toho vyplývá, že 2 až 3 emisí již byly sníženy. A mohu říci, že tento rámec je opravdu kvalitní, je dobře nadefinovaný ale samozřejmě ještě je třeba vykonat velký kus práce. A jak jsem si již vyslechla z těch sdělení z parlamentu, tady práce teprve vlastně začíná, s tím rozhodně souhlasím. IMO musí nyní dohodnout program následných aktivit, tak aby se strategie implementovala. Musíme se nad tím dohodnout eh, s ohledem na MEPC 73, tak abychom měli ta opravdu zelená opatření a Mezinárodní námořní organizace si přeje mít do roku 2023 přijatá konkrétní opatření, to je ostatně i náš záměr v rámci toho společného mandátu. Takže čelíme tomu tedy společně, jsme v tom společně a nebude to jednoduché. Stojí před námi obrovské výzvy, proto jsem ráda, že mohu spoléhat s touto spoluprací, že je to týmová práce a že tu vytvoříme něco, co bude fungovat. No a na závěr ještě bych eh, se s vámi chtěla podělit eh, o několik myšlenek eh, k tomuto tématu. Myslím si, že přijetím této strategie IMO a celý námořní Mezinárodní sektor si přeje být součástí toho řešení. Myslím, že to sdělení bylo jasné a měli bychom je za to ocenit. Nicméně, jak jsem předeslala, musíme i nadále vynakládat nátlak na ně, aby opravdu splnili tento rámec, aby měli konkrétní plány a aby je realizovali. Evropská unie tady zastává roli silného aktéra, a e, musíme dohlížet na to, aby to, co bylo dohodnuto, bylo realitou. A ujišťuji vás, že komise bude opravdu dohlížet na to, že se vše plní, že se dosahují ty cíle a že budeme mít opatření pro to, aby se zajistilo, že toto odvětví opravdu aktivně přispívá k plnění pařížských cílů. Pokud se nedosáhne podstatného pokroku do roku 2023, tak komise navrhne příslušné adekvátní kroky. Nicméně prozatím tedy můžeme být spokojeni, že tu máme dobrou dohodu pro boj proti klimatickým změnám. No a ještě než úplně eh, eh, dokončím eh, tento projev, tak ještě tři takové připomínky v první řadě schválení obatření, která zakazují převoz paliva eh, ropy, které nejsou v souladu s těmi limity síry. Tady se očekává, že to bude přijato na příštím zasedání MEPC v říjnu, to je jasný krok. Za druhé, IMO také souhlasí s jednáním o zákazu používání těch těžkých uh, paliv v arktických vodách, to je důležité z možných dopadů na kvalitu um, vzduchu, také zdraví um, uh, populace v této arktické oblasti. A třetí téma, chtěla bych zdůraznit, že to téma odpadu v mořích, tomu věnuje IMO čím dál větší pozornost. Ehm, vyzvali jsme je, aby předložili návrhy, následně po Marpolu, tedy i příslušné námořní úmluvě a tato diskuze bude pokračovat i na základě naší vlastní revize příslušné směrnice týkající se odpadu pocházejícího z námořních lodí. Je třeba vyřešit otázku odpadu v moři a podpořit modely oběhové ekonomiky. Takže to je vše z mé strany a nyní se velice těším na vaše případné dotazy a ještě jednou vám děkuji za pozvání. Děkuji za tyto informace a nyní otevírám prostor pro komentáře našich členů. Nejprve začneme členy delegace a máme tam eh, dva spolupředsedy. První se hlásí pan Fária ale jelikož je gentleman, tak dal přednost paní Guteland. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také vám, paní komisařko, děkuji, pane Fario. Já si myslím, že jsme se podělili eh, o eh, tu misi a já jsem ji také sdílela z velké části. Děkujeme vám eh, za vaše aktivity. Vím, že jste tvrdě pracovala během konference a i mezi tím jste byla velmi angažovaná. Já vám děkuji, děkuji týmu komise za tvrdou práci. Vím, že koordinace s členskými státy je velice důležitá i v Londýně. Členské státy odvedly velmi dobrou práci během eh, zasedání E, e MPC a učinili velký krok vpřed. Víme, že členské státy si přáli toho dosáhnout více. Ten cíl e, do roku 2050 snížit emise 700 Cíl je nižší, ale přesto je to velký krok vpřed. Těch 50 a e, je to velký pokrok. Je velice důležité toto vzít na vědomí a ukázat IMO, e, že oceňujeme tento velký krok vpřed. Dále bych ráda řekla, že mě těší, že jste tak jasně uvedli, že komise bude sledovat, e, co se děje a bude i nadále vyvíjet tlak protože toto, co bylo dosaženo, není dostatečné a e, když se podíváme na poslední týdny a na zprávy, kde vidíme, alespoň u nás v naší zemi, v našich zprávách, e, že e, lodní doprava vyvolává velkou část emisí a pokud nebudou splňovat té strategii, tak v budoucnosti budou tvořit velmi významného Eh, velmi významnou část emisí. Eh, tady opravdu je 70 eh, emisí ve světovém měřítku a musím říci, že je to opravdu velký emitent. Myslím si, že je velmi důležité, abychom pokračovali v tlaku. Vy jste to velmi dobře popsala. 73 je důležitým rokem pro nás, kde my budeme požadovat, nebo kde po nás se budou požadovány konkrétní kroky, důležité kroky, ale budeme muset také diskutovat o tom, co přesně je zapotřebí, jaké akce musíme vyvinout a musíme být velmi přesní a nemůžeme čekat do roku 2023. Musíme na po příštím MAPC e požadovat, aby eh, přineslo výsledky a eh, komise musí být eh, velmi konkrétní, pokud jde o akce, které očekáváme, protože pokud budeme vyčkávat, tak se nevyhneme té situaci, kdy budou opravdu velkým emitentem v budoucnosti, tedy stane se to, čeho se obáváme. A já bych chtěla říci, že komise by měla dále pokračovat, sledovat to, vyvíjet tlak, eh, naznačovat, že bude legislativa a my jako parlament vám bude stát, budeme stát po boku a budeme vám pomáhat v této eh, významné práci, protože to je velice důležité pro naplnění pařížské dohody, ale je to důležité i pro lodní průmysl, protože pokud eh, tam neproběhne transformace, tak se lodní doprava stane eh, zastaralým odvětvím a e, nebude schopna obstát v budoucnosti. Já jsem e, tady zaslechla na té konferenci, že jiní by měli e, dosáhnout technického pokroku za ně, ale to tak není. Oni by se sami měli přičinit o ten technický pokrok. Na jiné odvětví také velmi tlačíme, na automobilový průmysl a na jiná odvětví a takže bychom neměli eh, souhlasit s tím tvrzením eh, a svalováním vlastně na jiné aktéry, že oni mají udělat tu práci za ně. Děkuji vám za vaši práci a prosím, pokračujme v té spolupráci. Děkuji, slovo má pan Faria. Děkuji, paní komisařko. Je pro mě vždy velkým potěšením, eh, když přijdete mezi námi a tento rok pro IMO je velmi důležitý a vy jste velmi proaktivní, jste velmi angažovanou osobou, která odhodlaně bojuje proti klimatickým změnám a my víme, že je vždy velmi pozitivní s vámi spolupracovat. Víme, že vy neustále zdůrazňujete význam vysokých ambicí. Říkáte, že byla dosažena dobrá kvalitní dohoda. Ale my všichni víme, že to tak úplně není, tak jak tady zaznělo. A mm, i když je to možná nějaká mezní eh, dohoda, která byla dosažena, abychom dosahli kvantitativního cíle, který umožní nula emisí do roku 2050. Ale komisařko, buďme k sobě upřímní, toto se přece nestane. Již v roce 2008 se toto řešilo a a vlastně k ničemu nedošlo a nepřáli bychom si, aby to zde bylo podobné. Chtěl bych vám e, dále říci, že jak víte, e, máme nařízení MRV, která byla e, přijata v roce 2015. Já jsem byl zpravodajem a tam jsou pravidla pro lodní dopravu. A podle toho musí lodě nahlašovat své emise. Toto nařízení povede k transparentnosti v oblasti emisí a bude poskytovat spolehlivá data pro tvůrce politik lodní eh, doprava bude zahrnutá i evropské přístavy, IMO, ale má svůj vlastní systém, jak tady zmiňujete. Je to systém pro schromažďování dat a ten systém pravděpodobně bude eh, revidován, tak jak bylo řečeno. A tak, aby to vše bylo v souladu se systémem eh, IMO, budou muset být učiněny určité úpravy. A já bych se vás chtěl zeptat, Kdy komise zamýšlí předložit návrh revize eh, IMOMRV? To je důležité pro nás, pro všechny a pro mě osobně. A jak komise eh, zajistí tyto věci? Jak tedy eh, naložit z daty o nákladu. Ono to není v tom revidovaném systému, ale mělo by to tak být, tak aby to bylo v souladu. A potom závěrem bude e, komise progresivnější. Já vím, že jste již velmi progresivní, ale budete usilovat o progresivnější transparentnost a, a příslušnou legislativu, anebo zůstanete u té e, nižší ambice e, sběru dat na úrovni IMO. My jsme velmi potěšeni, že alespoň IMO předložili něco k tomu, co zasnělo na zasedání a čím se budeme zabývat i na příštím zasedání, tedy, že budou zakázány těžké oleje na, na Antarktidě. A jak je to s Arktidou? To tam není zmíněno. Znamená to, že pro Arktidu ten zákaz platit nebude. Minulý týden jsem byl na eh, světové Eh, univerzitě pro mořské záležitosti a tam jsem eh, se setkal také s delegáty IMO a oni mi neodpověděli samozřejmě na tuto otázku. Tím už se chýlím k závěru. I když možná bych se vrátil k tomu, co říkala Čud, ano, vaše práce je velmi dobrá, je pro nás podnětem, abychom byli ještě aktivnější v těchto uh, vodách. Jste ambiciozní, my jsme také ambiciozní, ale prosíme, buďte uh, velmi uh, angažovaná i nadále. Má kolegyně paní Šujce dnes nemohla být přítomná, i když si to přála, ale v tuto chvíli předseda výboru AFET požádala ale, abychom ji omluvili a abychom vám vyřídili, že si velmi přála účastnit se tohoto zasedání. Děkuji, pane Ferio. A slovo má pan Eichhout. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také vám, paní komisařko. Vítám vás opět mezi námi. Bylo dobré vás vidět v Londýně a připojuji se ke svým kolegům. Děkuji vám, blahopřeji vám osobně za vaši angažovanost, ale také samozřejmě komisi za to, že se hrává tak zásadní úlohu v této dohodě. Chtěl bych poděkovat také estonskému předsednictví. E, to velmi pracovalo na této věci, bylo to velkou pomocí, byla to jedna z členských zemí, která se cítila zodpovědná za to, aby bylo vše připraveno, až e, Evropa Evropa eh, se dostane k tomuto důležitému jednání. A to je velice důležité i na ta další zasedání. Čím budeme připravenější a budeme jednotnější, eh, bude to eh, užitečnější. Ono to vždy není samozřejmostí, ale tady to fungovalo docela dobře a já si myslím, že pokud jde o tuto koalici s velkými zájmy, tak to se hrálo velmi skvělou úlohu. A Myslím si, mm, že co je důležité, a já zmíním také letectví, to vás asi eh, nepřekvapí, ale je vidět, že tlak na organizaci jako je IMO funguje. Nakonec eh, si uvědomili, že je potřeba eh, dotáhnout to k nějakým výsledkům a to je naprosto zásadní. Lidé z IMO si to musí uvědomit, že ten týden musí vést k nějaké konkrétní dohodě. Tam samozřejmě můžete mít koalici, která má velké ambice. Když to nepovede k dohodě, tak eh, to nebude k ničemu. A tady bylo zřejmé, že IMO si uvědomili, že nějaké výsledky tam být dosaženy musí. Pokud jde o ty návazné kroky, eh, které budou brzy následovat, tak je důležité, eh, když se zamyslíme nad Londýnem, že je tady obava, pokud jde o latinskoamerickou oblast. Myslím si, že bylo mnoho zemí, kde bylo možné předvídat, že to s nimi bude komplikované. Saudská Arábie eh, příliš eh, nepomáhala a pak eh, překvapením bylo, že USA byly také nespolehliví, nebo pardon, tam to nebylo takové překvapení, ale myslím si, že Latinská Amerika ehm, překvapila Oni mají určité obavy, že jsou trochu vzdáleni globálnímu trhu, to je pochopitelné a my musíme podporovat naše vzájemné vztahy s nimi, abychom zajistili, že učiní ty další kroky, protože ty jsou velmi důležité. A poslední eh, pozitivnější připomínka, protože vy říkáte, že to je zásadní dohoda, pokud jde o perspektivu IMO, i když samozřejmě pak tam máte také klimatickou perspektivu a tam to není zase tak velký mezník, ale z perspektivy IMO bylo velmi užitečné, jakou roli se hrál průmysl a my zelení si e, vždy stěžujeme a ono někdy samozřejmě je důležité také vyslovit nějakou pochvalu tam, kde si to situace zaslouží a to si myslím, že si průmysl v této věci zaslouží, protože oni opravdu velmi napomohli té dohodě. Uh, jednoznačně řekli, že by souhlasili i s těmi absolutními redukcemi. Oni dokonce říkali někteří, že to potřebují, že jim to pomůže. Takže je z toho zřejmé, že průmysl tady je někdy dokonce vepředu před některými vládami. A pokud to vede k dohodě, tak my samozřejmě to velmi vítáme. A to, tedy to bylo jejich stanovisko. Buďme tedy k sobě upřímní. Tento cíl neodpovídá Paříži, je to velmi důležitý počátek, zachází to daleko za to, o čem eh, diskutuje eh, ICAO. Eh, ICAO by mohli říci, ano, my jsme hlavním globálním odvětvím s dohodou, ano, ale IMO ukazuje, že je možné mít dohodu, i pokud jde o absolutní redukce. Takže je to trošku složité. Toto každopádně je začátek, musíme pokračovat, musíme zvýšit ambice, pokud jde o cíle a samozřejmě potřebujeme okamžité akce, okamžité jednání a tady k tomu směřuje můj dotaz, protože vy jste nebyla v této věci úplně jasná. Máte naprosto pravdu, když říkáte, že musíme eh, zahájit ten akční plán a tak dále, ale Ono to vypadalo, jako kdybychom eh, v pět, dalších pěti letech na tom pracovali, ale to přece není možné. My musíme udělat některé akce neprodleně. Jsou tam věci, které můžeme udělat už dnes a já si myslím, že to bychom udělat měli, protože každá eh, emitovaná molekula CO2 je mm, navíc, je, je škoda každé takové molekuly pro planetu. A pokud myslíte vážně eh, ty další věci, tak tomto roku o 2030 eh, by tam měly být nulové eh, emise eh, z lodí. To by ale znamenalo, že Evropa se musí zamýšlet nad tím, co všechno uděláme s celou uh, uh, infrastrukturou LNG uh, v lodní dopravě, protože uh, do roku 2030 ta infrastruktura už nebude schopna fungovat. Nevytváříme e, nějakou infrastrukturu, která nebude schopna dosáhnout těch nulových emisí do roku 2030. Já si myslím, že tady potřebujeme strategické uvažování, kam chceme směřovat. Potom poslední věc, letectví ICAO. Já vím, že vy jste vždy velmi hrdá, když připojíte další země, které se účastní eh, té dobrovolné části, ale my víme, že celá ta dohoda po té, co byla uzavřena, a která byla vlastně i poměrně slabá, pokud to o cíle, tak eh, ta dohoda je teď stále děravější, zejména pokud se podíváme na ta pravidla v oblasti kompenzací. Já mám velké obavy v souvislosti s letectvím. Mám pocit, že letectví z toho se pomalu vyvléká a, teď, kdy oblast moře přistoupila na absolutní emise, tak bychom měli zatlačit i na ICAO. Oni nemůžou zůstat pozadu a důležitá je proto cestovní mapa 2050 ke klimatu. Prosím, zahrňte tam lodní i leteckou dopravu, tak aby mm, nejen IMO cítili ten tlak, ale i ICAO. Eh, aby se také museli snažit, protože jinak to bude opravdu eh, špatné pokud letectví eh, se bude i nadále chovat tak jako dosud. Děkujeme vám za vaše úsilí. Jistě to bude důležité i pokud jde o nástroj pro přístavy. Teď další kolegové. Hlásí se kolega Líze. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Já už jsem skoro nedoufal a proto všem děkuji eh, za to, že pomáhali dosáhnout tohoto průlomu. Musím ale dát zároveň zapravdu těm, kteří říkají, že zatím ještě nejsme tak daleko aby to bylo v souladu s pařížskými cíly. Proto jsem velmi rád slyšel, paní komisařko, že říkáte, že můžeme i nadále vyvíjet tlak a že bude možné celou tu dohodu posilovat eh, krok za krokem. V zásadě mám pouze jednu konkrétní otázku, kterou ale vnímám ve velké souvislosti. Eh, komise již na květen eh, předeslala návrh na MRV, ale bylo to odsunuto a Stále ještě slýchám komisi, i když doufám, že už je to trochu zrelativizováno, že komise do června nechce udělat žádný nový návrh. Nám to připadá absurdní a už jsme se obrátili i našeho předsedu parlamentu. Přejeme si, aby přicházely další návrhy a toto je takový případ, kde je, tomu, kde je toho zapotřebí. Vychází to z mezinárodního kontextu, jsou tady další věci, kde je třeba věci navrhovat, takže proto vás vyzývám, abyste rychle ten návrh předložila. Mám na mysli kolegy a kolegyně a konkrétně chci vyslat eh, signál i vedení komise není možné, aby od června už nic nového nepřicházelo, protože v listopadu příštího roku budeme mít novou komisi, ale ta samozřejmě také nebude předkládat návrhy od prvního dne, nejprve se budou muset zapracovat, takže není možné, abychom dva roky neměli vůbec žádné návrhy, to bychom se trošku zesměšnili, protože eh, co, by to, co bychom to eh, um, vytvářeli za dojem? Eh, dva roky přestávky, kdy se nebude nic dít, tady jsou opravdu naléhavé problémy, které musí musíme ošetřit, a to i poté, co nastane měsíc červen. Děkuji. Paní Dali. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych nejprve chtěla poděkovat eh, paní komisařce. Pamatuji si, že jsem v této místnosti tady kdysi byla eh, s vámi a vy jste nám tady tehdy eh, říkala poslední informace o tom, co se dělo v rámci IMO a musím říct, že tentokrát je to eh, mimořádně pozitivní krok vpřed, to bez pochyby. A já bych si přála, abychom pokračovali i nadále ve vyvíjení tlaku, protože my tady hovoříme o roku 2050, to je eh, velmi vzdálená budoucnost a my se musíme postarat o to, aby ty věci proběhly. 2050 to je dlouhodobý horizont a my potřebujeme i krátkodobá opatření, střednědobá opatření, tak abychom zajistili, že i námořní sektor bude kráčet vpřed snižování emisí eh, v rámci celého sektoru. Pokud komise zvažuje nějaká krátkodobá a střednědobá opatření, aby došlo k těm eh, omezením, která si přejeme, tak eh, prosím vyjádřete se k tomu. Když my tady hovoříme o cílech v roce 2050, tak eh, skončíme s tím, že bude dlouhé období, kdy se nebude dít nic nebo jenom drobné věci a odvětví mm, si potom řekne, že už mu zpívá jenom najednou krátká doba na to, aby vše dohnali. Každý jednotlivý eh, sektor musí nějakým způsobem přispět. My tady hovoříme o něčem, co překračuje jednotlivé sektory. Tady není možné, aby jeden sektor nepřispěl ke snižování emisí, protože pak samozřejmě ostatní odvětví, na které se obrátíme, aby přispěli ke snižování, budou poukazovat na to, že e, všechny se mají zapojit a tak to je. Všichni se musí zapojit ke snižování, do snižování emisí e, a k dosahování toho globálního cíle. Já jsem byla velmi potěšena, že jste zmínila, těch 30 let a vy si myslíte, že do té doby se velmi rozvine technologie. Já si myslím, že eh, technologie se rozvíjí rychle, ano, a rozvine se i v tomto odvětví. A to, že jeden či druhý eh, sektor odvrací změny, protože si myslí, že než eh, se dospěje k těm novým technologiím, tak eh, to pro ně bude pohodlivé, pohodlné, tak jim to vlastně zabrání, aby byli v čele inovací, nebudou kompetitivní ve srovnání s jinými odvětvími a také ve srovnání s jinými kontinenty. Já bych si přála, aby námořní odvětví tady přispívalo eh, k těm změnám, aby se dostali eh, na špičkovou úroveň, pokud jde o technologie a snižování emisí. A my jako Evropská unie musíme zajistit, že přineseme podněty pro ty krátkodobé a střednědobé cíle. Uh, Děkuji mnohokrát. Nikdo se nehlásí o slovo, tudíž dám opět slovo paní komisařce. Děkuji mnohokrát. Děkuji za ta slova podpory, ale také za ten jistý nátlak, který jsem zaregistrovala. Určitě patříme mezi ty, kteří opravdu chtějí odstranit negativní externality, které působí společnosti doprava jakožto společnost se musíme zasadit společně o to, abychom na jedné straně zlepšili mobilitu, na druhou stranu eliminovali tyto externality. Samozřejmě životní prostředí, jeho um, znečištění, ať už látkami či hlukem, je evidentní 20, z 24% k tomu um, přispívá doprava a bude to nadále růst. Tam my se staneme jedním z největších eh, znečišťovatelů. Takže musíme dělat svoji práci dobře, a to tak, že budeme o těchto negativních externalitách eh, zvyšovat povědomí. Jeden každý občan Evropské unii, jeden každý obchodník, podnikatel se toho musí být vědom, protože pouze tehdy se nám podaří uspět a stanovit si odvážnější úkoly. Musíme reagovat. Myslím si, že komise nyní poskytuje lepší a lepší statistiky. V současnosti připravujeme eh, speciální definici, co to je dekarbonizace, jak se dá měřit a jak ji zakomponovat do modelu řízení, kromě statistik o růstu a práci. Myslím si, že to bude velký krok vpřed, který umožní lépe vypočítávat negativní dopady a také potenciální úspory plynoucí z těch jasných akcí, které směřují k dosažení eh, té vize nulových emisí do roku 2030. Je jasné, že budeme na eh, dalších 13 let pod velkým tlakem. Dovolte, abych eh, nyní uvedla výčet těch kandidátních opatření e, práce začne v červnu, kdy bude ustavená pracovní komise. Na říjen naplánováno zasedání, které se zaměří na krátkodobá opatření. Některé z těch prvků, které se projednávaly, a zde musím říct, že tady Um, nejsme nějak inovativní, ale máme hmatatelné návrhy. Je to jednak index eh, energetické účinnosti a e, potom zvýšení efektivity provozu lodí. Myslím si, že bychom se měli ještě více pokusit e, nalézt e, krátkodobé, krátkodobou, krátkodobé činnosti, e, které budou navrženy e, na 73. zasedání výboru MEPC v říjnu. Takže na tom se pracuje, nebudeme čekat dalších pět let. Pokud jde o MRV, tak eh, mezinárodní závazky eh, se týkají i komise. Lhůta byla o něco posunutá a proto očekáváme, že ještě do letních přestávky přijdeme s návrhem. Probíhá nyní posouzení dopadu. Spolupracujeme se všemi zainteresovanými a jsem si jistá, že po letní přestávce přijdeme s konkrétními návrhy. padla otázka o zákazu převozu těžkých minerálních eh, olejů v arktických vodách. Na příštím jednání v roce 2019 se začne pracovat na příslušných opatřeních. Mám informaci, že zákaz používání respektive přepravy těžkých olejů v, baltských vodách spadá do úmluvy Marpol, takže to je již řešeno. Pan Gutland se ptal na akční plán. Mohu říct, že jsem udělala velice pevný závazek Neměli jsme čas na tom dohodnout se na akčním plánu v tom inkriminovaném týdnu, ale zavázali jsme se projednat minimálně krátkodobý akční plán. Takže to byl slib. Takže tento slib padnul během toho týdne vyjednávání. Další věc, která tady tady také zazněla z vašich úst. Ano, s Brazílií a Argentinou máme docela problém, ale je zajímavé, že oni se na to dívají jinak. Oni se totiž považují za uh, logistické operátory. Oni nemají příliš uh, velké flotily, takže se na tady tu problematiku dívají z jiného pohledu. Já jsem se to uvědomila až v Londýně, když jsem s nimi hovořila je to zcela jiný postoj a také jiná témata, která přinášejí na jednání. My už jsme se o tom bavili s ostatními um, útvary komise, tak abychom tedy um, byli schopni s nimi jednat za vědomí tedy, že oni se na to dívají zcela jinak. Nejen to země jako Řecko nebo jiné. Ne. Saudská Arábie, Spojené státy jsou samozřejmě specifické případy. Eh, Saudi se vždycky stěžují, eh, proč eh, se věnujeme tolik ropě, když je tolik možností, jak snížit obsah uhlíku v ovzduší. A já říkám, není problém s ropou, ale s tím, jak se využívá. Eh, to znečištění je způsobeno tím, jak se ropa využívá. Možná se objeví nějaké inovativní postupy, metody, technologie, která bude čistá. A proto komise nadále zastává technologicky neutrální postoj. Podporujeme vše, co vede k čisté mobilitě. A opravdu se čekám eh, s očekáváním, eh, tady se zájmem očekáváme, co se objeví v nadcházejících letech. Letectví. To je dobrý případ, příklad. Před třemi lety nikdo nic nechtěl slyšet o hybridních či elektrických letounech. Nebyly žádné plány a Rolls-Royce přišel s tím, že do roku 2030 přijde s novým pohonem letadel, který bude čistý Výrobci jako Airbus a další velcí hráči pracují na vývoji hybridních elektrických eh, letadel. Všechna tato řešení se objevují, takže máme důvod k optimismu, to každopádně. Rád bych vás ujistila, že eh, zůstaneme fungovat jako ekosystém a budeme nadále vyvíjet tlak, ehm, který v tom novém cyklu ehm, bude spojen s většími ambicemi. Jistě víte, že před několik lety, když jako schválilo tu dohodu, která představovala milník, tak eh, to bylo velice ambiciozní a o dva, lety, o dva roky později jsou ještě ambicioznější. Souhlasím s tím, že se vyplatí diskutovat, že se vyplatí zvyšovat povědomí o problematice a že se snažíme, aby to téma nebylo tak eh, náročné, tak těžké, tak nepříjemné, aby se stalo běžnou věcí, aby se prostě to téma stalo běžným tématem. Těším se na dobrou spolupráci a očekávám, že budete nadále vyvíjet eh, na nás tlak, možná ještě větší. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní komisařsko za to, že jste mezi nás dnes přišla a také děkuji za velice zajímavé odpovědi. Já si myslím, že to je důležité, co chci říct. Pokud jde o nové MRV, které jste oznámila, tak eh, doufám, že to dorazí ještě před letní přestávkou, protože jinak eh, budeme ztrácet čas. Čekají nás volby do Evropského parlamentu příští rok a uvidíme, eh, jak bude vypadat nová komise, ale parlament. Pokud je o transparentnost eh, údajů o připravených nákladech, já si myslím, že jsem se jasně vyjádřila v tom, že a, eh, pracujeme na posledních dopadu a do podzima přijdeme s návrhem. Do podzimu. Ale to je příliš uh, pozdě, protože již v květnu budou volby. Zdá se, že se pak všechno zastaví. Paní komisařko, v každém případě otázka transparentnosti a e, reálné údaje o přepravovaných nákladech, to je zásadní věc. Je to jedním ze zásadních aspektů v rámci MRV. Otázka, zda to bude tedy odloženo stranou. Ehm, my se nyní tváříme, jako že se eh, budeme eh, blížit jejich nízce stanoveným hodnotám. A teď se tedy ptám, jak se budete eh, chovat ehm, k těm údajům o skutečně přepravných nákladech. Já to chápu. Je to součástí posouzení dopadů, na kterém se ještě pracuje, takže se zdržím komentářů. Nicméně budu sledovat to, tuto věc a zapamatuju si vaši poznámku. Budu mít možnost se s příslušným kolegou bavit příští týden. Zeptám se, zda lze ten postup urychlit. A já se zasadím o to, aby i tato transparentnost byla součástí posouzení dopadu. Takže ještě jednou děkuji mnohokrát, paní komisařko. A budeme se těšit na další příležitost kdy budeme pokračovat v debatě o těchto tématech eh, společného zájmu. Děkuji mnohokrát, děkuji za vaši podporu. move to an exchange of views with the Commission on digestive cancers. Nyní se budeme věnovat tématu rakovina trávicího ústrojí. Mám zde pana Johna Ryana z DG Sante. Požádám jej, aby se jako první chopil slova a poté bude prostor pro debatu. Kdo bude mít zájem vystoupit, prosím, přihlaste se. Pane Rajne, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám tu celou řadu připravených průsvitek, kterými budu doprovázet můj projev. V první řadě vám chci poděkovat za to, že jste mne pozvali, abych pohovořil na toto téma rakoviny zažívacího traktu a obeznámil vás tedy s výsledky naší práce. Takže v první řádě takový přehled o těch druzích rakoviny v Evropské unii Máme tedy informační systém o rakovině v Evropě. Z toho vlastně pocházejí i ty průsvitky. Na té první vidíte, že rakovina střev představuje kolem 20% všech druhů, z toho tedy rakovina tlustého třeba je třetím nejčastějším druhem u mužů a druhým u žen, což jsou tedy podstatné údaje. Dále, co se týče eh, rakoviny tlustého střeva, to je také eh, druhá příčina úmrtí u mužů a třetí příčinou úmrtí u žen. Pokud se podíváme na výhledy do roku 2018, tak můžeme očekávat více než 300 eh, tisíc nových eh, případů eh, v EU. No a jaké jsou tendence? Tady vidíte tedy, že ta analýza nepřináší žádné pozitivní závěry, navyšují se počty případů, nicméně zároveň, co se tendenci u úmrtnosti týče, tak v posledních letech eh, dosahujeme poměrných úspěchů v léčbě, ale musíme i nadále se zavázat v tom úsilí eh, většího, větší podpory výzkumu. Ze statistik víme, že rakovina tlustého střeva to je druh rakoviny, kde prevence může hrát důležitou roli, že ten screening může zachraňovat životy. Máme zprávu komise ohledně implementace závěru Rady o screeningu rakoviny z loňského roku a tam eh, můžeme říci, že jsme zaznamenali takové povzbuzující vývoje. Tady vidíme, že 20 evropských zemí již má programy pro populaci, eh, populační screening rakoviny tlustého střeva Máme tu tedy závěry zveřejněné z e, údají za posledních deset let. Nyní je to tedy 20 zemí, které provádějí tento screening rakoviny tlustého střeva. Zapojilo se do toho populace v, e, v věkových skupině 50-65 let, jak muži, tak ženy. To jsou tedy ty cílové skupiny. Máme tu tedy důležité údaje, které prokazují, že tedy podstatná část populace v této věkové kategorii je zahrnuta. Nicméně jsou tu rozdíly země od země i o, o v tom, jak se liší i ty samotné protokoly nebo programy, takže komise dospěla k závěru, že je důležité zajistit šíření toho pokrytí, podpory těch programů. Nevím, zda eh, jste sledovali události i v médiích eh, ve dvou členských státech došlo ke skandálům, co se týče právě těch eh, kontrol kvality těchto screeningových programů pro rakovinu, takže je určitě důležité ještě pokryt ta prázdná místa a celý systém vylepšit. Je, jsou tu předpoklady, že se tedy počty díky stárnutí populace, počty případů mm, navýší v eh, nejbližších letech a proto je důležité, abychom měli opravdu řádnou implementaci těchto programů pro screening rakoviny tlustého střeva já bych chtěl pohovořit o takových třech důležitých bodech. V první řadě je to takový Evropský kodex boje proti rakovině, kde máme takových 12 bodů o možných rizicích, včetně tedy možných eh, mm, návodů, jak eh, se tomu vyhnout, tedy snižování konzumace eh, tabáku, alkoholu, dietní stravování a také očkování dětí proti hepatitidě B a pak provádění právě těchto screeningů greeningových programů. Je možné díky společným aktivitám si zajistit i financování z Evropského zdravotnického programu, který byl zaveden před dvěma či třemi týdny. To je první věc. Druhá věc, kterou bych rád zmínil, se týká technické podpory. My poskytujeme technickou podporu zemím, které o to požádají a které mají konkrétní potřeby to může být financováno z rozpočtu společenství první řadě identifikujeme tedy ty země, které tu mají eh, potřebu toho a vše financujeme. A pak za třetí iniciativy eh, ve prospěch tedy screeningu rakoviny tlustého střeva, také jsme připravili určité pokyny a doporučení. Bude to dostupné všeobecně občanům, pacientům a také politikům. A co se týče toho tedy, eh, jak se věnujeme těmto ne, eh, tomuto druhu onemocnění, onemocnění rakoviny zažívacího traktu a podobně. Máme tu tedy takové dobrovolné cíle na eh, základě Světové zdravotnické organizace. Ta, si, ta stanovuje i tedy cíle pro možné zlepšení. Evropské země společně s komisí se k tomu také zavázaly. Takže používáme ty mezinárodní cíle jakožto referenční hodnoty. Snažíme se identifikovat a zavádět ty nejlepší možné postupy či intervence, které následně jsou zhodnocovány, aby se vylepšila i jejich účinnost. Takže tady opravdu doufáme, že se nám podaří navýšit tyto uh, kroky, iniciativy, aktivity, ty nejlepší postupy, aby opravdu eh, v terénu tu byl eh, vidět jasný účinek a zlepšení. Komise podporuje i úsilí na národní úrovni prostřednictvím rozpočtu společenství, ale i prostřednictvím různých dalších druhů financování ze strany společenství. Konkrétně tedy v rámci rakoviny tlustého střeva pět členských států si dobrovolně zvolilo tuto oblast screeningu právě jako požadavek na financování ze strany společenství. To znamená, my aktivně spolupracujeme s členskými státy, snažíme se identifikovat právě tyto druhy možných intervencí, aby se tedy vylepšila situace na národní úrovni a kromě tedy běžné takové partnerské spolupráce, my například jsme nedávno kontaktovali Evropskou investiční banku pro výběr těch eh, kritérií pro protonová terapeutická centra a možné investice pro tedy léčbu pacientů. To znamená, i tyto možnosti eh, se mohou eh, stát jako prioritní díky spolupráci s členskými státy a můžeme tu mít takové specifické eh, iniciativy zejména tedy u těch hodně závažných onemocnění, kde je možné tedy navýšit ty průměrné standardy. No a ohledně toho, jaká je tedy e, situace, myslím si, že všeobecně tedy si situaci uvědomujete, populace stárne, máme tu vyšší počty chronických nemocí, náklady na zdravotní péči, nákladné technologie, to vše vyvíjí tedy nátlak na ty omezené zdravotnické zdroje. To znamená, je tu zapotřebí provádět reformy zdravotnických systémů, podporovat tedy zejména um, prevenci, screeningová opatření, uh, což by mělo v průběhu času na pomoci zdravotnímu systému. Komise také provádí analýzu společně s OECD. Připravujeme tedy všeobecnou zdravotnickou zprávu, také vytváříme takové profily jednotlivých zemí a pomáháme jim vylepšit ty národní plány pro boj proti rakovině. Takže to je takové naše zhrnutí ohledně rakoviny zažívacího traktu. Nyní pracujeme na takovém rejstříku, což je tedy zase důležité, abychom měli rejstřík na celoevropské úrovni, abychom věděli, jaká je opravdová situace v terénu. Děkuji. Já vám děkuji, pane řediteli. A nyní dostanou slovo kolegové. Máte možnost položit otázky. V první řadě pan Poc. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji panu Ryanovi, že se k nám dostavil. Já si uvědomuji, jak se věnujete této tématice. Cením si vaší práce, práce komise na to téma rakoviny tlustého střeva, možná součástí tohoto problému bude něco, tedy dnes hovoříme o, o rakovině zažívacího traktu a myslím si, že tady už zní určitý alarm, protože eh, rakovina zažívacího traktu způsobuje více než 300 tisíc úmrtí v Evropské unii ročně. A to znamená, že více než tisíc lidí takto umírá denně. A panuje tady takové ticho. Dovedete si představit, kdyby to byl třeba počet obětí teroristického útoku nebo nějakého leteckého neštěstí? Takže první otázkou je, co s tímto můžeme udělat, protože, jak se zdá, tak eh, se z toho nikdo nedělá starosti. A myslím, že tady máme jednoho nepřátele a to je rakovina slinivky. Mnoho druhů rakoviny je možné jim zabránit prevencí v rámci těch, o kterých hovoříme, díky screeningu nebo kvalitní léčbou, ale u rakoviny slinivky to není možné. Tam jsou omezené, omezená množství i pro včasnou diagnózu a i pro možnou léčbu. Jakmile jste diagnostikováni, tak už je vlastně příliš pozdě. Rakovina slinivky je jediný případ eh, vlastně takového, řekněme, odsouzení k smrti několik údajů. 64% Evropanů tvrdí, že nevědí téměř nic o rakovině slinivky. Je to tedy závažné onemocnění. A máme tu pětileté možnost přežití pouze u 3% pacientů. Druhý smrtelný případ rakoviny, rakovina plic, tam je to 25%, eh, pak eh, rakovina tlustého střeva 60% a to eh, možnost přežití, to se prodlužuje na více než pět let, ale u rakoviny slinivky eh, je to nemožné. A léčba samozřejmě napomáhá, situace se zlepšuje, nicméně to obeznámění, ta informovanost eh, by měla být šířena, protože u slinivky je nemožné ji diagnostikovat včasně. Vysoká míra mortality je právě zapříčena tomu, že eh, se těžko diagnostikuje, léčba je téměř nemožná a navíc samotný výzkum v této věci je, má nedostatečné financování, směřuje tam méně než 2% na celkové eh, celkový výzkum v oblasti rakoviny. Prostě eh, v případě rakoviny slinivky je ta situace špatná. My tedy eh, víme, potřebovali bychom zacílené eh, iniciativy, akce, podporu, financování, včetně tedy jasných politik eh, zacílených na léčbu rakoviny sliníky. Ale musíme mít také nástroje na včasnou diagnózu. Hovořili jste o sběru údajů, za to vám děkuji. My potřebujeme eh, šířit informace na veřejnosti, obeznámění s těmi symptomy rakoviny slinivky a pak samozřejmě i iniciativy ze strany členských států. Moje otázka je, jak byste poradil postupovat tady v tomto poradenství, v tom šíření informace, zejména ve věci rakoviny slinivky. Děkuji. Thank you very much. Madame Grostet. Děkuji, slovo má paní Grostet. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi potěšena, že můžeme diskutovat o tomto tématu, který, který je pro nás pro všechny tak důležité, důležité pro všechny naše voliče a spoluobčany. A pokud jde o rakovinu a konkrétně rakovinu eh, trávicího ústrojí, tak tady je velký důraz na včasnou diagnostiku. A pokud jde o rakovinu eh, tlustého střeva a konečníku, tak tam je to velmi důležité. A naši občané v Evropě mají téměř strach z diagnostiky eh, kvůli těm dramatům a tím pádem se vyhýbají eh, preventivním prohlídkám. Jak se tedy dostat eh, k situaci, kde bychom to dedramatizovali, aby občané docházeli na tyto prohlídky? To je otázka. Jestli jsem tomu dobře porozuměla, tak jste říkala, že pět členských států požádalo o pomoc společenství prostřednictvím programu pro zdraví když se podíváme na všechnu tu práci, kterou musíme odvádět, pokud jde o rakovinu a obecně různé typy rakovin, tak si musíme říct, jestli máme dostatek prostředků, protože v tuto chvíli diskutujeme o budoucích eh, programech pro financování a já si říkám, že pokaždé kdy zdraví, eh, zdraví je tam vždy na tom velmi špatně. Je to takový chudý příbuzný. Eh, já tady vidím dokument Evropské komise, kde zdraví se objevuje někde eh, společně vedle integrace uprchlíků a tak dále. A to mě opravdu šokuje. Tady je potřeba, abychom tahli za jeden provaz. Já vím, že v našem výboru k tomu jsou činěny kroky, ale tady je opravdu potřeba, abychom ještě větší důraz kladli na dostatečný rozpočet, který by odpovídal očekávání našich občanů a to obecně nebo konkrétně eh, k rakovině, k rakovině obecně i eh, k rakovině eh, konečníků a tlustého střeva a my máme i rakovinu třeba slinivky, o které se tady hovořilo, ale máme i rakovinu mozku a je tady takový obrovský kus práce a Tady, kdybychom eh, to řešili, tak, tak by to ukázalo přidanou hodnotu Evropské unie pro naše občany. Takže Finanční prostředky na tyto věci by měly být dostačující. Eh, tady bylo řečeno, že je to snad dostačující, ale to není nikdy dostačující. Musíme si položit otázku, jak více přimět naše občany, aby se účastnili preventivních opatřeních a odhalování rakoviny, protože když budou mít strach před tou jistotou, že mají tu rakovinu, nebo před tím, že se dozví, že mají rakovinu, tak to bude špatné. Děkuji, slovo má paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji komisi za to, že přišla mezi nás. Jsem velmi ráda, že o tomto tématu diskutujeme, protože to je druhá nejčastější příčina po, té, po například rakovině prsů a jsou tady dvě věci, které bych chtěla zdůraznit, pokud jde o cíle udržitelného rozvoje podepsané Evropskou komisí i členskými státy, financování Eh, pro nepřenositelné eh, nemoci a také pro tento typ rakoviny se nedotýká prevence. Přitom 80 se věnuje chronickým nemocem a jejich léčbě, ale jenom 20 eh, se věnuje prevenci. A tady to je velmi důležitý aspekt. Podle mého názoru to musíme zdůraznit. My, tvůrci politik, musíme rozpoznat velký dopad, který může mít evropský eh, zdravotnický program v této věci. Velmi často slýcháme, eh, že asi polovina všech typů rakoviny Eh, že jim se předcházet, kdybychom řešili otázky životního stylu, kom, konzumaci alkoholu eh, a, a eh, další věci, které souvisí se systémy financování zdravotnictví. Ale to, co se děje, není dostatečné a naší zodpovědností je, abychom zavedli dostatečné screeningové programy na evropské úrovni pro včasnou diagnostiku této choroby. To je můj druhý argument, protože když se budeme zabývat tou diagnostikou a příslušným programem, tak si musíme uvědomit, že eh, tyto typy rakoviny trávicího traktu nejsou závislé na věku. A každý rok tady přibývá mnoho tisíce případů a eh, většinou eh, je to na dobrovolné aktivitě členského státu a situace se liší v členských státech. Ehm, třeba v Bulharsku je to 31 let, ten průměrný věk, kdy se eh, tedy eh, lidé eh, nechávají vyšetřit. Někde je to 60 let, v mé zemi je to 50 let a to v některých případech už může být příliš pozdě. Vyšetřování podle výzkumníků by mělo začínat ve věku třeba 45 let, protože potom by tam byla vysoká, větší míra diagnostiky, včasného diagnostikování. Takže tady jde o osvědčené příklady z praxe, tak aby co nejvíce členských států mohly harmonizovat věk pro začátek prohlídek preventivních aby bychom mohli zajistit, aby prohlídkové programy eh, se zaměřily na ten průměrný věk, kdy to nejlépe a nejefektivněji může řešit eh, včasné diagnostikování té choroby protože pak se dá ta choroba nejlépe léčit. Děkuji, kdo další? Eh, nikdo se nehlásí, takže vyjadřit se může opět pan Vaughan za Evropskou komisi. Děkuji za vaše eh, jasné komentáře a rozhodná stanoviska. Co tedy proběhlo v oblasti výzkumu, pokud jde eh, o rakovinu trávicího traktu? Já tady mám určitá čísla, a pokud jde o rámcový program sedmý, tak tady asi 15 eh, z celkových eh, prostředků bylo věnováno eh, právě rakovině trávicího traktu, tedy z, toho, z té částky, která byla věnována na rakovinu. A je tady 1,5 miliard euro na rakovinu a 15% z toho se zaměřovalo čistě na rakovinu eh, trávicího traktu. Ty projekty, které se zabývají eh, rakovinou v rámci sedmého programu se týkaly infekci heliobakterií a rakovinami, které vyplývají právě z této bakterie. To je zajímavé, protože nyní vidíme, že je možné jednat na tuto eh, infekci a já si myslím, že z toho důvodu se výzkum na to zaměřil a pokud je o horizont 2020, který probíhá, tak 14 prostředků eh, věnovaných rakovině se věnuje eh, právě eh, rakovině trávicího traktu a jsou tady snahy nalézt nové způsoby diagnostiky třeba využívat eh, smartfony pro určité eh, testy nebo jiné typy eh, identifikace mm, mikrobů, třeba ve žaludku a tak dále. Je tam snaha sledovat biomarkery a tak dále. Problém je, že ten problém je zakotven ne na evropské úrovni, ale na úrovni členských států. A tady byla ta otázka, jestli je tady dostatek prostředků věnován těmto věcem. To je složitá otázka. Abych vám mohl říct konkrétní příklady, kdy jsme věnovali prostředky členským státům a členské státy nedokázaly ty peníze využít. Takže míra čerpání v jednotlivých zemích, které to nejvíce potřebují, aby vylepšili své screeningové programy, ta míra čerpání v těchto zemích, pokud jde o administrativu a lékařská zařízení, tak je omezená a proto my jsme si říkali, že bychom měli poskytnout experty, aby pomáhali plánovat členským státům tyto Eh, diagnostické programy a vylepšit je a tak dále. Takže to děláme v tuto chvíli, snažíme se eh, identifikovat ty země, které potřebují pomoc a potom poskytnout experty, aby se ta situace skutečně zlepšila. Nechceme tady mít nějaké uh, zásadně nové plány nebo strategie. My pracujeme s členskými státy na tom, abychom identifikovali, kde je jejich potřeba a potom uh, zjistíme, jaké prostředky můžeme mobilizovat a pomoci jim. Tady nejde o to, jestli máme dostatek eh, programu, eh, peněz v rámci vědeckého programu nebo zdravotního programu. Tady jde o to, abychom ty peníze opravdu využili přímo v terénu, aby to v praxi fungovalo. A tady proto je potřeba spolupracovat s členskými státy, aby se identifikovaly jejich prioritní potřeby a potom na základě toho navrhli konkrétní pomoc. No ve skutečnosti eh, to bude třeba pět nebo sedm členských států, které to budou opravdu potřebovat, ne 28. Paní Groste tady eh, chtěla tu eh, dedramatizaci těch diagnostických prohlídek preventivních. Tady to samozřejmě znamená oslovit obyvatelstvo a to je samozřejmě velká výzva. Tam potřebujete lékaře, sestry. Evropský parlament tam samozřejmě také může hrát určitou roli, aby vylepšil povědomí o tom, jak nezbytné je absolvovat tyto prohlídky. U některých eh, chorob je to eh, již eh, respektováno. Pokud jde o HIV například, tak tam zpočátku to bylo velmi těžké pro ty lidi jít na diagnostickou prohlídku ale teď už se to změnilo, protože je zřejmé, že je potom možné eh, tu chorobu léčit, že už to není eh, jenom rozsudek smrti. A to stejné by mělo být eh, i pokud jde o rakovinu. To je takové poselství, které bychom měli lidem předat. Pokud jde o kodex pro rakovinu, tak tam jde o zlepšení životního stylu, jak přestat kouřit, konzumovat alkohol a tak dále ty všechny věci musíme dát do kodexu ohledně rakoviny a pokud členské státy potom těchto 12 dělení předají veřejnosti, tak tady bude lepší povědomí a přijetí eh, pro preventivní opatření. Potom otázka paní Dali ohledně různých typů nebo a ohledně různých věkových kategorií pro, pro preventivní prohlídky. My v doporučení eh, komise, tedy rady, máme něco takového ke třem typům eh, rakoviny, kolorektální rakovina, rakovina prsu, hm, a eh, rakovina děležního čípku a jsou tady informace o tom, jak je to implementováno v členských státech a z 12 států se u kolorektální rakoviny zvýšil počet na 20. A pokud je o tu věkovou eh, kategorii, tak jsou tady různé standardy třeba testovacích metod a eh, problém je s kvalitou kontroly. A proto také investujeme naším společným výzkumným centrem do vylepšení kvality kontrol tedy pokud jde o screening rakoviny děložního čípku a prsu, jsme měli problémy v členských zemích, v několika členských zemích, kde vlastně byl skandál, protože e, tam došlo k falš, falešné diagnostice v případech, kde ti lidé vlastně vůbec tu rakovinu vlastně neměli. No a my teď řešíme, jakým způsobem efektivněji provádět tyto preventivní prohlídky. Samozřejmě, že je vždy možné toho udělat více. Já souhlasím s vámi, že eh, to břemeno těchto chorob je obrovské a v tom nadcházejícím výzkumném programu se musíme postarat o to, aby to i nadále byla priorita. A eh, mluvil tady i pan Poc o eh, výzkumu různých typů rakovin a rakovina trávicího traktu bývá zanedbávána a opomíjena. A proto je potřeba se zaměřit na tyto choroby, které jaksi stály bokem e, investic v oblasti výzkumu. Souhlasím s tím, musíme se na to zaměřit. Děkuji vám všem za tuto výměnu názoru. A teď tady máme poslední bod na našem programu. A tady je námitka podle článku 106 jednacího řádu geneticky modifikovaná kukuřice. E, tam je několik akcí v souvislosti e, s geneticky modifikovanou kukuřicí, MON 810, NK 603 a tak dále. Máme tady paní Boylan. Můžete prosím prezentovat tuto záležitost? Děkuji. My jsme to stejné téma řešili již několikrát, ale uh, Tady jde o proces povolování, pokaždé máme stejné námitky a snažíme se dokázat, že tento chybný postup musí skončit. Jsou tady různí poslanci z různých frakcí, tady tahneme za jeden pro vás a již dlouho trváme na tom, že ten systém se musí změnit. Eh, tady eh, je zřejmé, eh, proč máme Mm, tuto námitku. Tady se vlastně porušuje právo společenství a tady je potřeba přerušit implementační rozhodnutí, pokud jde o povolování geneticky modifikovaných eh, eh, plodin, dokud nedošlo k té revizi povolovacího postupu eh, protože chceme mít legitimní demokratické rozhodování. Komise to sama uznala a my tady chceme, aby se dodržely závazky v rámci e, úmluvy OSN, pokud jde o e, biodiverzitu. A e, tady jde o plodiny, které jsou tolerantní vůči glyfosátu, ale to znamená, že potom je tam mnohem větší expozice, to znamená, že jsou tam mnohem vyšší zbytkové hodnoty, dochází k zhoršování půdy a to má opravdu trvalé a dlouhodobé důsledky pro biodiverzitu a pro budoucí potenciál té půdy. U těchto dvou námitek je ovšem zajímavé, že obvykle je možné um, se podívat na přílohy, pokud jde o ten povolací postup. Ovšem tyto dokumenty uh, nebyly tentokrát k dispozici na stránkách EFSI a to znamená, eh, že v tomto případě jsme nebyli schopni uh, to proskoumat, uh, proskoumat ty komentáře a to je opravdu uh, politování hodné. Děkuji. Děkuji. So, uh... Ano, děkuji pěkně. Někdo další se nahlásí? Možná paní Görling? Prosím. Děkuji mnohokrát. Hovořím jménem pana Fierneho, za EPP. Chci říct, že EPP nepodporuje tento návrh usnesení. Uvedu stejné důvody, nebo uvedla bych stejně, ale EFSA eh, posoudila tuto kukuřici a také ty kombinace. Eh, v roce 2018 vydala příznivé stanovisko, nepřizni, nezjistili žádné nebezpečí ani z hlediska té kombinace dvou či tří eh, jednotlivých událostí. Jednotlivých událostí. A zdá se ale, že eh, komise tady překračuje svůj mandát. Eh, v tomto návrhu usnesení je mnoho neodůvodněných tvrzení, Například, že používání této kukuřice eh, sebou nese velké používání herbicidů. Pokud se objeví takovéto tvrzení, tak je potřeba to doplnit odkazem na příslušný dokument. V postavci F se hovoří o tom, že tato kukuřice eh, bude vystavována velkým dávkám eh, glyfosátu a že se změní ekonomická charakteristika. Opět tady není odkaz na eh, tuto informaci. Souhlasíme s tím, aby se komise držela pravidel a my tady nevidíme žádné důkazy o tom, že se komise nedrží z pravidel. A pokud EFSA prohlásí určitý produkty jako bezpečný, tak bychom, tak bychom tomu měli věřit. Pokud to tak neučiníme, tak eh, se to stává politickým tématem a může se tady eh, tato situace opakovat i v jiných oblastech. Proto se domníváme, že bychom se měli držet vědeckých důkazů v maximálně možné míře a v tomto případě to určitě možné je. Existuje řada důkazů o tom, že eh, je vše v pořádku a EFSA vydala toto vědecké posouzení, které nebylo některak eh, levné a není důvod domnívat se, že to posouzení nebylo provedeno správně. Eh, určitě bych mohla to též uvést pro tu druhou námitku, ale neučiním tak, poněvadž eh, argumentace je stejná. Děkuji. Někdo další? Prosím tedy komisi. Možná uslyšíme opět ty tež argumenty od komise. Paní Broše, děkuji velice. Paní předsedkyně, děkuji také za komentáře. Pokusím se odpovědět eh, také velice stručně. Máme zde usnesení o, o vydání povolení a jedno o obnovení povolení. V obou případech je tady komplexní posouzení rizik, eh, jak pro vydání povolení, tak pro obnovení a jak tady zaznělo, tak eh, oba ty dokumenty byly eh, posouzeny pozitivně. EFSA se věnovala všem komentářům a také je na jednání během zasedání stále výboru vysvětlila, i veřejnost měla možnost vyjádřit se e, k, tom, k těmto stanoviskům EFSA. Odpovědí EFSA bylo to, že ty komentáře ze strany veřejnosti nepřinesly žádné vědecké informace a potvrdila své pozitivní stanovisko. EFSA rovněž uvedla, že komentáře obdrženo členských států některak nezměnily pozitivní vyznění stanoviska. Na základě toho tedy komise navrhla členským státům povolit eh, tyto geneticky modifické eh, potraviny a také obnovit eh, schválení. 23. dubna jsme jednali na stálem výboru a proto jsme včera předložili odvolacímu výboru návrh na toto schválení. Opět tam nebylo žádné stanovisko. Abych tu debatu neprotahovala, tak eh, souhrně řeknu takto, toto. Eh, komise nemá žádný důvod stáhnout eh, tento návrh rozhodnutí. My jsme se drželi postupů a příslušné legislativy a některé jsme nepřekračili svoje pravomoce ani v jednom z případů. Parlament samozřejmě má právo ověřovat eh, pouze do té míry, jestli se komise eh, tady ehm, dopustila překročení svých pravomocí. A eh, všechno, co tady zaznělo, zaznělo ze strany parlamentu, tak není důvodem náš návrh stahovat. Každopádně bereme všechno v úvahu. Je tady výzva k novému návrhu Parlament požádal komisi o vydání nového návrhu a pokud jde o to usnesení, pokud bude přijato, tak se vyjádříme ke všem bodům, kde budeme dožádáni. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, říká paní předsedkyně. Tím se dostáváme na samý závěr svého dnešního jednání a zítra se sejdeme v 9 hodin a prvním bodem bude